program, nevidím nikoho, takže jejich kandidatury byly schváleny. Dále písemná deklarace 29 lomeno 2010, která byla předložena eh, Ticenem Motym a Anou Záborskou, které se týkají vytvoření eh, Evropského systému rychlého varování před pedofily a lidmi, eh, kteří je zneužívají oběti. Rád bych přál svým kolegům, takže podle článku 123 řádu deklarace budou vydány v rámci prohlášení dnešního zasedání, budou uvedeny eh, v zápisu z dnešního zasedání.